Vítám ponovně. Kolejný punkt. Dámy a pánové, já vás eh, vítám zpět eh, v sále. A nyní zde máme prohlášení místo předsedkyně komise Vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku na téma situace v bývalé Jugoslávské republice Makedonii. Ne, ne, místo předsedkyně komise Vysoké představitelky nyní dostává slovo pan komisař.